Uh, Madame Valéan will be in one, two minutes. Kolegové, tady budou za minutu dva. Předseda výboru Envy dorazí za asi dvě minuty a zahájíme okamžitě. Uh, dear friends. Vážení přátelé, čekám, abychom mohli zahájit společnou schůzi, protože kolegové z NV jsou na cestě spolu s, panem, s paní Valean a já bych nerad začínal, aniž by tady byl někdo z výboru NV, takže se omlouvám za zdržení if we've got somebody from Envy. Je tady někdo z Envy? Je tady někdo z Envy? To by byla dobrá zpráva. Výborně. Možná tedy mě omluvíte, že zahájím bez spolupředsedající. Možná na, záč- začátek některé věci k pořádku. Máte před sebou program společný. Má oznámení. Připomínám všem, že naše dnešní zasedání je webstreamováno. E-meeting application je, všech, je k dispozici všem poslancům, všem zaměstnancům, aby se eh, dostali k dnešním materiálům. Paní spolupředsedkyně tady eh, není, ale můžeme se na to podívat později. Po třetí, Governance of the Energy Union. Naši zpravodajové Claude Tormes, Zelení Itra a Michel Rivasi, Zelení Envy. Před sebou máme tedy návrh zprávy k rozpravě. Pan Turmes tady není. Omlouvám se, říká pan předseda, pan Riva si tady není, ale Klot tu je, jako vždy, a převezme jaksi mandát nad oběma výbory. Mám na mysli z hlediska zpravodajského. A k jednacímu pořádku. Vítám členy obou výborů a musím poděkovat všem za vynikající spolupráci. Především musím poděkovat paní Valean, která tady ještě není, a také musím poděkovat dvěma spolu panu Turbasovi a paní Rivasi. Paní Rivasi bude asi tady příště. A teď informace pro mě. A ještě k vám zpráva bude projednána během schůze obou výborů. Budeme tady mít návrh pořadu jednání. Oba dva výbory, a o tom vás musím informovat, se shodli na tom, že bude spolu předsedat předsedové obou výborů. A ještě časový plán. Rozprava by měla trvat asi hodinu a půl, čili začneme diskusí. Nejprve prezentace jednoho zpravodaje a pak prezentace stínových zpravodajů. Něco na úvod ještě z mé strany. Myslím si, že je to velice důležité z hlediska celého programu energetický balíček, energetická unie, několik dimenzí energetické unie. Stanovili jsme se tady mnoho cílů pro energetickou unii a je třeba, abychom tyto cíle plně realizovali a abychom prováděli vše řádně, čili jak provádět veškerá naše rozhodnutí, což je nejzásadnější téma pro naší zprávu pro governance. Bez této struktury, bez řádné orientace na trh a bez žádným dohledem na subsidiaritou se nám nepodaří dosáhnout všech ambiciozních cílů energetické unie. Takže z tohoto důvodu je právě tato zpráva tak strašně důležitá. Zároveň musíme dosáhnout cílů, které stanovily jiné zprávy energetického balíčku. Jak víte, máme celkově osm legislativních návrhů. Jedním z nich je právě otázka řízení, governance a všechny tyto cíle budou upraveny v dalších sedmi zprávách. A proto jsem ráda, že oba dva zpravodajové dvou výborů o, o obnovitelné energii, pan López a pan Adam Děrek tady není. Ten tady bohužel není, ale jinak kolegovi mnohokrát děkuji, že um, dorazil. No a můžeme pokračovat v diskusi. Máme tady kolegy z výboru Envy. Vítejte. Dám vám slovo později. Pan Turmes. Požádám pana Turmesa, našeho zpravodaje, aby odprezentoval návrh zprávy a pak dám slovo paní Rivisi. Claude, the floor is Claude, máte slovo. Um, thank you, Jesse. And uh, Michelle Rivasi had a, an eye surgery last week and Paní Rivesi byla na chirurgickém uh, zákroku minulý týden, ale uh, zítra dorazí. Dnes to nebylo možné. A sice si uh, přečetli společnou zprávu, já si myslím, že je to skutečně dobrá inovace že se můžeme spojit a zapracovat na této zprávě, protože si myslím, že klimatická energetická politika bude muset být integrována. Já nebudu zabíhat do detailů k tomuto návrhu, který jsem předložil, to, co si určitě všichni přečetli. Možná bych zdůraznil několik hlavních bodů. Potřebujeme asi uhlíkový rozpočet, abychom pochopili um, tento aspekt, protože máte s povolenkami určitý objem a v nasledující dekádě eh, nastane doba, kdy budeme muset zachovat tu míru pod určitou prahovou hodnotou. Čili jakým způsobem um, E, toto upravím. Musíme to, jak říká náš komisář, ho upravit na nulu. Jak v bydlení, tak v dopravě, tak, aby bylo možné e, to přenést dál na chlazení a na, tak, e, na ty další oblasti, jinak je těžko toto omezíme na nulu. Původní načasování, které navrhovala komise dva plány na 2030 a pak za tři roky na 2050. Toto podle mě není produktivní. Myslím, že vlády by se měly zamyslet nad cestou k roku 2050 a pak bychom se měli podívat na to, co se dá dělat v následujících deseti letech. Nemyslím si, že bychom se mohli podívat na desetiletý plán, který by se podíval eh, až na ten horizont 2050, eh, protože eh, to bude mít neblahý vliv na investory sektory. Energetická unie, nejenom otázka governance, řízení, to je věc, která souvisí s novými pracovními místy, s novou ekonomikou, s novou geopolitikou. Pokud se podíváme na valné hromady mnoha podniků, tak zjistíme, že se shodují na tom, že tady bude velká poptávka po ropě. A teď tady máme právě ty zdroje a ti, kteří to dávají k dispozici, Rusko, Saudská Arabie, pak Trump, ano a pak máme technologie Evropa, Čína, Indie a myslím si, že energetická geopolitika se e, mění. Ti, e, kteří budou hlavními hráči zítra, jsou ti, kteří dodávají technologie. Pro nás je to systém vzdělávání, který eh, přináší také eh, inženýry, nové systémy, nové řády v rámci podniku a společnosti, ale k tomu dosáhneme pouze, pokud budeme jednat ehm, společně. Čili pro vlády společně toho dosáhneme více. Musíme do toho zapojit občany, eh, z tohoto důvodu ehm, musí být proces transparentnější, ale zároveň si musíme přiznat, že na naší úrovni, na úrovni vládní, a to nemůžeme měnit, se, jsme vlastně daleko od občanů. Můžeme mobilizovat ti, kteří o to mají zájem, zainteresované strany, hlavní aktéry, ale e, musíme se zamyslet na naší arogancí, jestli jsme to skutečně my, jestli jsou to ti v Berlíně, v hlavním městě, kteří uh, budou mobilizovat občany. Ale naopak jsou to právě ty na místě, dejme tomu z nějakých vesnic, starostové, kteří musí mobilizovat své občany. My si nadále říkáme, mobilizujeme naše občany, ale my je musíme mobilizovat a to můžeme učinit tak pouze, pokud se strategicky spojíme s městy. Jedná se také o pracovní místa eh, v, na venkově. Eh, turbíny, solar, eh, biomasa, to se nedělá v centru města. Dochází k desertifikaci často ve venkovských oblastech a právě toto je tam velká příležitost. Potřebujeme existovat nějaké spojení mm, s starost projekty a jedná se i o investice, veřejné peníze, ty nebudou stačit. Jedná se o soukromé investice a pokud potřebujete soukromé peníze, tak musíte vybudovat nějakou jistotu investoři potřebují jistotu, mm, potřebují vědět, jak to bude vypadat za 5-10 let, jaká bude návratnost. A to je z našeho hlediska potřeba. Čili investiční jistota je otázka dobře vyrobených, vytvořených trhů. Já se dívám na kolegy z EPP, Gunara a Kristiana. Myslím si, že společně s EPP se nám podaří vybudovat eh, rozpracované a podrobné trhy, řádně upravené, spojené s určitým eh, plánováním, protože my potřebujeme, dejme tomu, na věcí eh, místa, renovace, renovace budov, to je věc, která také potřebuje institucionální kapacitu, potřebujeme institucionální kapacita v městech, ve vesnicích. na Meissnery vidím. pokud chceme offshore wind eh, v moři, tak potřebujeme mít plánování. Já se nemyslím, že plánování je vylučně komunistická terminologie. Pokud se plánování provádí dobře, tak to posílí in, eh, jistotu investorů. A poslední věc, má poslední poznámka. Eh, musí musíme zajistit, aby evropské peníze byly investovány řádně. Myslím si, že dnešní politika pro sítě eh, pomáhá balckým státům se oprostit od Ruska. Španělsko se napojí pak na Francii, Arsko se napojí na evropský kontinent, pokud Británie se odlouží a spojí s Texasem. My potřebujeme mít peníze na energetickou chodobu ve střední Evropě. Chytré technologie pro chytré budovy. My musíme mít peníze pro obnovitelné projekty evropské dimenze. Offshore wind, snížení kapitálových nákladů pro Polsko, Bulharsko, Rumunsko. Proč nemít fond, kdy komunity, kdy občané se mohou eh, napojit na peníze ERB, pokud se potřebují vybudovat turbínu a potřebují eh, to kapitálově překlenout, tuto investici. Přímé investice, peníze, které by šly místní komunitám, to je možná také řešení, čili eh, uvolnit, dal svobodu eh, našim evropským technologiím. Děkuji. Měl jste k dispozici 10 minut, zastupoval jste dva zpravodaje a vy jste to vlastně zkrátil. EPP stínový zpravodajové Madame de la Reins and vy a pan Hock Mark z ITRE. Máte slovo. Président, d'abord je voudrais tout d'abord m'excuser parce que compte tenu du retard que nous avons pris et de mes obligations. Děkuji vám. Máme trošku spoždění. Měli jsme trochu spoždění, protože jsem měla ještě nějaké závazky a nebudu moci zůstat do konce a proto by se už teď chtěla omluvit. Ale pracuji s Markem s velice úzce a ten mi potom řekne, co jste zde ještě dále probrali. Samozřejmě jsem naslouchala, co nám řekl pan kolega. Co se týče geostrategických otázek, a odpovědnosti. hovořil o povinnostech a závazcích týkajících se energy governance a to jsou důležité věci. A přitom se zde jedná o nejrůznější předpisy a směrnice týkající se energií. Tedy v první řadě se jedná o koordinační nástroj, tedy o nástroj politické koordinace v této oblasti. Možná, že bychom toho neměli předpisovat až příliš. A governance není svého druhu katalog, podle kterého bychom měli postupovat. Domnívám se tedy, že bychom ty nejrůznější cíle týkající se obnovitelných energií, a týkající se energetické efektivity diskutovat. Domnívám se, že členské státy by měly rozhodovat o metodách, protože ty jsou nejlépe schopny posoudit situaci, ve které se nacházejí, tedy co se týče energetického mixu, klimatu a tak dále. To znamená, že tyto státy mohou přijmout nejlepší rozhodnutí a my na evropské úrovni máme cíle, které bychom rádi, dos- které bychom rádi dosáhli. A to se projevilo také na setkání v Paříži. To znamená, potřebuje mít určitou flexibilitu, která vychází z toho, že je třeba při, přihlížet k různým podmínkám. Kromě toho existují veliké rozdíly mezi severem, jihem, východem, západem, ale přesto my všichni máme závazek týkající se našich společenských systémů. A není systém povolenek. Je to systém, který je projednáván v příloze a nikoli v samotném textu. Měli jsme k tomu diskuse a já se domnívám, že systém ETS by v zásadě patřil do, do samotného textu a nikoli pouze do přílohy. A dále musíme postupovat pragmaticky, protože pokud se může rozvíjet tak, jak mu to umožňuje jeho prostředí, tak to všechno spadá pod, pod pojem better regulation. A já se domnívám, že takovým případem, takovou cestou bychom mohli dojít k dobrému výsledku, protože potřebujeme bezpečnost a na těchto základech potom můžeme dosáhnout svých klimatických cílů. Neměl bychom sahat u těch cílů příliš vysoko, neměl, neměli bychom se snažit dosáhnout co nejvíc, co nejrychleji, nýbrž měli bychom se snažit, abychom my všichni společně nasměrovali správnou orientaci. Protože to nejlepší bývá nepřítelem dobrého. Děkuji vám. Děkuji svému spolustnímu zpravodaji a tady zpravodajům. Chtěl bych mm, předložit pár úvah. Ta první, mm, to je to, co zmínil pan Turmes mm, o tom, že nepotřebuje se plánování, což znamená, že to je takový komunistický přístup, já s tím e, souhlasím, ale zároveň bych řekl, že velký rozdíl e, spočívá v tomto, když totiž ty plány se stanou důležitější než realita, pak e, se dostanete do potíží. A existuje takové rčení, že pokud to máte rozdíl mezi mapou a realitou, eh, eh, pak eh, to může být problém pro realitu. A já si myslím, že to je rovnováha, které musíme docílit, protože z našeho pohledu je tu důležitá věc a to není počet cílů. Není to počet zpráv, není to počet rozsahu plánu. Pokud mechanismus a máme mechanismus a struktury a můžeme je použít tak z toho pak Evropskou energetickou unii můžeme vytvořit. To bude realita a bude to důležité. A energetická unie, když eh, se postaráme o to, aby fungovalo, eh, tak toho můžeme pak dosáhnout hodně. Klimatické cíle, eh, rozpracování nových technologií, ty Eh, se vyplynou z vývoje na trhu, ne z nějakých dotací nebo plánů. Eh, ty vyplynou z, z, eh, z otevřeného trhu, z inovací. A proto musíme vytvořit struktury tak, abychom mohli urychlit, usnadnit spolupráci ne, ne ze zhora dolů, ale tím, že usnadníme přeshraniční obchod, kdy bude v rovnováze poptávka a nabídka, bude moci lépe využít právě e, touto výměnou přeshraniční. A pak budeme tyto, tato propojení moci podpořit. E, musíme se postarat o to, abychom mohli využít všech nových energetických zdrojů. A proto potřebujeme se orientovat podle trhu, protože jinak tady budeme mít stagnující struktury. Dále bude zapotřebí e, e, si uvědomit, že energetický mix bude na, e, v rukou členských států. Ty budou rozhodovat. Ale musíme v tomto spolupracovat. Myslím si, že je tu řada dalších věcí, které jsme dnes diskutovali, důležitá, ale je to něco, co, co se také přečteme ve zprávě. A mírně řečeno, je to něco, o čem můžeme dále přemýšlet a o čem lze i diskutovat. Myslím si, že mm, v hlavní oblasti tady máme více či méně stejné cíle. Ale hlavní rozdíl je v tom, jak těch cílů dosáhnout. A my Ehm, přiřadíme prioritu tomu, aby v realitě věci fungovaly a ubíraly se v tom správném směru. Máme tržní mechanismus, propojení, eh, zvýšení přeshraničního obchodu a tím se zvýší příležitosti pro nové energetické zdroje ehm, otevřou se trhy a rozvinou se nové technologie. Ale toto je náš přístup a budeme se těšit na další diskuse s vámi. Děkuji. Děkuji panu kolegovi a Další prstínový zpravodajové jménem SD. Paní Griffin za ITRE, aby se Sorino. Asi se mi něco zdá, tak je to Envy, ne ITRE. Tak, pardon. Výborně, teď je to Envy. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl jsem říci, že tento dokument, o kterém v tuto chvíli hovoříme, je naprosto zásadní. Je naprosto zásadní k tomu, abychom tento komunikační proces a rozhodovací proces urychlili. Chtěl bych poděkovat za dobrou práci zpravodajům. A především se zde jedná o energetickou politiku v souvislosti s pařížskou umluvou a práce ve výboru Envy musí také probíhat s, Griff, s pan Griffin a s ITRE. Tedy my předložíme některé návrhy tam, kde by ten text mohl být zlepšen a kde je možná zlepšit práci komise. Jen velmi stručně. Tereza potom k tomu ještě něco řekne, protože jsou to naše společné návrhy. Ten první návrh praví, že členské státy mohou nejenom přispět, nýbrž mohou také přijmout závazky. A proto chceme navrhnout, aby to bylo závazné. Ty cíle by měly být závazné a mělo by to jít ruku v ruce s dalšími cíly, které zde stanovíme v dalších dokumentech. Třeba těch 35% energetické efektivity. To je co věci, které je třeba sladit, uvést do souladu, protože všechno to musí mít svůj smysl a všechno je třeba vidět holisticky. Dále, klima do roku 30. I to je třeba být odsouhlaseno v delším horizontu, protože máme nejenom template do roku 2030, nýbrž musí být také template pro dlouhodobou strategii tak abychom potom mohli dosáhnout určité srovna, srovn, srovnatelnosti. A ony pětileté plát je třeba zlepšit a stejně tak je stejně tak tu oblast governance, tak, aby to bylo v souladu s pařížskou umluvou. Tedy, jak jsem řekl, všechno je to třeba vidět v celostním měřítku lidé by měli mít lepší přístup k těmto plánům a kromě toho by měl být vytvořen přechodový fond pro občany a pro regiony, které tím budou nejvíce dotčeny. Když budou přecházet na systémy, které mají menší uh, menší emise CO2. Je dále třeba zajistit spolupráci a posílit spolupráci na regionální úrovni mezi členskými státy. A důležité je také to, co řekla Teresa. Vždy je třeba zasazovat se proto, abychom bojovali proti energetické chudobě. To jsou tedy naše nejdůležitější návrhy a já se těším na diskusi a Paní kolegyně Griffinová k tomu určitě ještě něco připojí. Děkuji. Děkuji, paní Griffin. Děkuji, vážení kolegové. Ráda bych ehm, řekla něco k tomu, co říkala Claude. Ehm, ehm, velmi oceňuji společnou schůzi i Envy a společnou práci. asi to nebude překvapením, že budu eh, souhlasit s tím, co bylo řečeno. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajům za návrh. Za návrh. Myslím si, že se to zcela ubírá ve správném směru a dosud můžeme mluvit o velmi dobré spolupráci. Spravodajové eh, se snaží dosáhnout toho, že se posune tato eh, diskuze do oblasti zprávy Eh, měli bychom rozpracovat dlouhodobé klimatické a energetické cíle a vyhlídky pro to, abychom mohli zajistit eh, jistotu pro investice. Plně toto podporuji. V tomto kontextu eh, s velice eh, budeme eh, toto podporovat. Chceme propojit národní energii a klimatické akční plány s dlouhodobými strategiemi. A toto nám pak umožní převést ambice z pařížské dohody do legislativy EU. A jak řekl kolegyně Kalas, můžeme moci uspůsobit legislativu národním závazným cílům zaměřeným na obnovitelné energie a energetickou účinnost. Posílíme spolupráci jednotlivých aktérů jak v oblasti implementace plánů a jejich rozvoje. A tyto plány z nich se stanou dlouhodobé strategie a budou transparentní pro občany a také eh, zřídíme nové projekty o obnovitelných eh, energií. Vzniknou nové přeshraniční perspektivy, jak říkal Claude. Jako jedna ze stínových zpravodajů na SD bych ráda podtrhla ještě další věci a chtěla bych posílit text ve dvou oblastech, podpořit text ve dvou oblastech. Co se týče energetické chudoby, tady bych ráda navrhla, aby členské státy definovaly koncepci energetické chudoby a eh, zranitelných spotřebitelů. To bude založeno na ukazatelích EU EU. Na tomto základě eh, budeme pak sbírat eh, a sdílet data v kontextu eh, nové energetické politiky, tedy energetické chudoby. Bude tady taková observatoř. Využijeme tyto data. Členské státy si stanoví cíle, tak aby snížili tyto problémy a aby rozpracovali akční plán a řekli si, dokdy budou chtít dosáhnout těchto cílů. Také bych ráda podpořila to, co říkal eh, Claude. Je tu potřeba eh, eh, takového mm, správného přechodu. Víme, že tento přechod by mohl mít některý, nějaký negativní dopad na určitá společenství v EU. Tato iniciativa EU by v tomto přechodu měla ale podpořit ekonomiku, která není tak utržitelná, Evropská unie mm, by mohla se věnovat mm, další kvalifikaci pracovníků a nebo rozvinout nové infrastruktury. Budu se těšit na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji v této, v této složce. Musíme také spolupracovat s městy a místními zprávami, tak abychom zajistili to, že občané budou mm, v jádru této, středem této energetické unie. Děkuji. Děkuji, Tereze, za poznámky. kolega Ian Duncan z EKR. Není přítomen? So, uh, Takže kolega Evžen uh, Doženovský z EKR zastupující. Jo. Bude mluvit jménem obou zpravodajů. Aha. Děkuji prvé řadě chtěl poděkovat eh, Klaudovi jako zpravodaji za předložený návrh. Chtěl bych mu poděkovat i za možnost eh, velmi podrobně mm, opakovaně diskutovat o této mm, velmi důležité zprávě, která by měla být eh, hlasována no, a schválena někdy na podzim letošního roku. V čem se zhoduji se s s panem zpravodajem je určitě nutnost zjednodušit legislativní proces eh, tak, abychom celou věc příliš nekomplikovali. Také souhlasím, eh, že je velmi diskutabilní frekvence a struktura a obsah národních plánů, eh, které by měly být co nejefektivnější a velmi podrobně srozumitelné pro Eh, celé prostředí v dané zemi. Eh, tak, jak byly předloženy, ten návrh komisí je skutečně zbytečně podrobný a vedl by k zbytečné časové a administrativní náročnosti při přípravě těchto plánů a ta zjednodušení by tady byla určitě, určitě na místě. Samozřejmě diskutabilní je, jaké rozložení těch jednotlivých eh, frekvencí by mělo být. S čím naopak eh, mám problém a, nesouhlasíme, eh, jsou cíle, které v návrhu pana zpravodaje se objevují. Eh, nejsem si jist, nebo spíš jsem přesvědčen, že nemá být v této oblasti, v této diskutované zprávě právě oblast stanovování jednotlivých cílů. Cíle jsou eh, záležitostí jiných zpráv a jsou jimi propojeny a myslím si, že by mohl být nastat vážný problém, eh, aby se nerozešly tyto cíle definované v jiných, eh, v jiných zprávách a bylo by to určitě velkou komplikací. Governance jako zpráva by neměla situaci komplikovat, ale naopak vytvořit rámec, ve kterém se budou členské státy a investoři a domácnosti pohybovat a byly by velmi srozumitelné tak, jak o nich hovořil i Claude. S čím má naše frakce ICR vážný problém je lineární faktor, který postrádá vliv ekonomických cyklů a další potrovnosti. Právě zde by, bychom očekávali větší flexibilitu. To, co jsem již říkal, neakceptovatelné jsou stanování nových cílů. Eh, tak, jak jsem říkal, přísluší to jednotlivým dalším, eh, dalším oblastem. Určitě velkým problémem, tak jak je navrženo v Klodově zprávě, eh, je energetická účinnost 40 bez dopadové studie, kdy právě zde by měla vstupovat možnost členských států se s tímto s těmito takto vysoko stanovenými cíly vyrovnat. To též platí pro obnovitelné zdroje na úrovni 45 a je to pro nás velmi těžce eh, akceptovatelné. Obáváme se rovněž eh, eh, určitých nenápadných zásadů, zásahů do energetického mixu, které přísluší jednotlivým členským státům Eh, a máme dojem, že návrh nařízení nedává členským státům dostatečnou jistotu, že jimi zvolená eh, cesta a nastavené cíle budou mm, ve finále realizovány, tak jak už o tom někteří mi kolegové tady předtím hovořili. Eh, jsem přesvědčen, že ta zpráva bude ještě hodně diskutovaná a těším se na spolupráci a věřím, že se nám podaří společně nalézt východisko, protože Eh, tato zpráva do budoucna skutečně bude velmi ovlivňovat ekonomiku mnoha členských států. Thank you very much. Thank you very much, Evžen. Thank you for your remarks. Mnohokrát děkuji, Evžene. Děkuji za tyto poznámky jménem dvou zpravodajů. Měli jste šest měsíců. Podobná situace panuje v Alde. Pan German Janger Brande, zastupující Envy, tu s námi není. Caroline Pencet v ITRE tu také není, ale je tu paní Meissner. Paní Meissner bude mluvit za oba dva zpravodaje. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Myslím, že ani já nevyužiju šesti měsíc, možná, že tedy dnes skončíme dřív. Uh, jak už se zmínil, naši stínoví zpravodajové tady dnes nemohli být a proto já řeknu, co jim leží na srdci. My vítáme návrh komise obsahující mnohé pozitivní aspekty, dejme tomu závazné šablony, které zajistí kompatibilitu a srovnatelnost mezi členskými státy pro uplatnění trajektorií od roku 21 a 30 eh, pro energetickou efektivitu. Absence závazných národních cíl, cílů je politování hodná, protože to je jediné, které poskytuje eh, možnost skládat nějaké účty. Ale je důležité mít eh, určité, určitý plán řízení, který zajistí jistotu pro investory zvláště pro investiční mechanismus. Z hlediska investorů chceme zdůraznit dlouhodobou perspektivou, která e, zasahuje za rok 2030, což je zásadní pro uvolnění investic, především pro dlouhé investice s dlouhým životem a v neposlední řadě eh, zapojení mm, aktérů na povinné bázi je podle nás užitečné a musíme to zajistit. Měli bychom mít jistotu, aby se všichni účastnili revize energetických a klimatických plánů. My se budeme těšit na spolupráci mezi spravodajem a druhými stínovými spravodaji. To z mé strany za mě. Musím poděkovat spravodaji za opravdu odhodlanou řeč, která se ubírala dobrým směrem je také dobré si promluvit o strategickém partnerství s městy, ale také s venkovem. Já jsem si myslel, že jste, myslel, že jste na to zapomněl. Mluvil jste o biomase, to je velice důležité, aby Eh, se lidé zapojili. A také Connect to Europe eh, pro sítě. Já jsem eh, z výboru pro dopravu, tak tam máme něco podobného pro dopravní infrastrukturu, pro obnovitelné energie a to už je fáze implementace. A mě bylo by dobré to mít i u energetických sítí. Podle mě je to zapotřebí. Pochopitelně sníme o nějakém propojení se sluncem. Slunce teď máme všuchne, všude, ale bylo by dobré mít i vítr, vítr ze severu, z jihu a nakombinovat to eh, jako z energií přicházející z mořských vln, především zimně. Je to velice praktické. Dalo by se tedy skombinovat eh, tento aspekt několika přírodních prvků. Asi tě potřebujeme za tímto účelem. Musíme eh, občany přesvědčit. Někdy takovéto energetické sítě se nebudují, protože občané to nechtějí mít eh, na zahradě. A vy, vy musíte říct, pokud chcete energetickou unii nebo nějaký mix, tak potřebujeme mít takovéto sítě, musíme bojovat za fungující unii všude. Myslím si, že pokud eh, se budeme ubírat tímto směrem společně, tak eh, vím, že jednoho dne ta energetická unie bude velmi úspěšná. Děkuji mnohokrát. Žano Ferreira z ITRE tady není, ale kolegyně Kateřina Konečná z NB je stínovou zpravodajkou rovněž jménem GUO máte možnost. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si dovolím omluvit pana kolegu Freiru. Eh, netroufám si mluvit eh, za oba, byť naše stanoviska jsou velmi podobná, ale mé vystoupení bude především za mne, jen pro upřesnění. V listopadu 2016 předložila Evropská komise obsáhlý balíček legislativních a nelegislativních návrhů nazvaný Čistá energie pro všechny Evropany k implementaci energetické unie. Návrh nařízení o správě energetické unie představuje klíčový a zaštiťující dokument, který byl navržen za účelem implementace politik a opatření umožňujících dosáhnout cíle energetické unie s ohledem na přijaté cíle EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030. Proto si pořád prostě nemohu pomoci a absolutně nechápu, proč tento dokument projednáváme jako první. Kolegové, podívejte se jenom na to, jaký obrovský problém máme dokončit předchozí balíček v čele s ETS, SR, LULUCF, byť tady na parlamentní půdě a o radě se vůbec ani nezmiňuji. Navíc u nařízení o zprávě energetické unie panuje stále větší pochybnosti řady členských států ohledně jejího souladu s principem subsidiarity a zásahu do možnosti volit si vlastní energetický mix, který je garantován primárním právem. Obrovský tlak Evropské komise nelze absolutně pochopit také za situace, kdy je dnes již zcela zřejmé, že řada států nestihne Evropské komisi dodat národní plány v termínu, který by byl dle naplánovaného harmonogramu projednávání nařízení o zprávě energetické unie třeba. Termín odevzdání návrhu Národního plánu do 1. ledna 2018 je bez znalosti dalších podstatných okolností, jako je výsledek vyjednávání ETS, SR a LULUSIEV prostě nesplnitelný. V září až do začátku října máme naplánováno šest schůzek stínových zpravodajů a x dalších technických mítingů. Bohužel dnes už víme, že se nám nepodaří dokončit ani ETS, které se bude, bude dojednávat v září, až za nového předsednictví. SRO se má začít vyjednávat v trialozích až v říjnu a LULUSIEV bylo odloženo nikam. Přitom v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti návrh nařízení uvádí trajektorie, jejich plnění na úrovni EU, ale té, také trajektorie příspěvku jednotlivých států k plnění unijních cílů mezi roky 2021 až 2030. Neznáme základní čísla k e ETS, SR, LULUSIEV, natož pak k EED, RED2, budovy a tak dál. A chceme opravdu s čistým svědomím řešit jejich zprávu? Já se ptám, jak je to vůbec možné. Co když si teď tady schválíme nějaký text správný a lineární trajektorie nám potom výjdou, například u OED úplně v lineární trajektorii nám výjdou úplně odlišná čísla. Za tímto spěchem osobně vidím pouze snahu zakonzervovat celý balík, kdy vyjednávání o dalších dokumentech bude potom už pouze šaráda. Již teď se ukazuje, že je třeba celý návrh EED nedomyšlený, že ve své podstatě vůbec nepočítá s nějakou existencí systému EU ETS, nekalkuluje například s negativním dopadem na jeho fungování. A je paradoxní, že komise v textu směrnice EED označuje předkládaný návrh za nákladově účinnou možnost pomocí dosahování cílu pro EU ETS a na druhou stranu však v dopadové studii komise konstatuje, že by návrh v případě přijetí vedl k poklesu ceny emisní povolenky a tedy k dalšímu rozkladu systému ETS. Pokles spotřeby energie povede ke snížení objemu emise skleníkových plynů, což je samozřejmě správně. Bohužel tento pokles ovlivní také celkovou bilanci povolenek v EU ETS v textu návrhu remize, revize směrnice ED však schází popis způsobu, jak bude tento negativní vliv v rámci EU ETS reflektován. Zjevně tedy nemáme ani sami před sebou vyřešeno, jaký bude hlavní dekarbonizační nástroj Evropské unie na další léta. Podpora obnovitelných zdrojů a jejich zatím slabá integrace do trhu při současných vysokých ambicích v energetické účinnosti mají za důsledek nefunkčnost nástroje pro dekarbonizaci, EU ETS, kde převažuje nabídka nad poptávkou právě kvůli těmto překryvům politik a dalším, jako bude odstavování uhelných zdrojů a EPS v kapacitních trzích. Opatření v národních integrovaných plánech by měly být analyzovány vzhledem k vlivu na EU ETS, aby při jeho další nefunkčnosti mohla být nastavena rovnováha na základě legislativního návrhu ze strany Evropské komise ani jeden ze zpravodajů k nařízení o zprávě energetické unie tyto přípravy ve zprávě prostě nezohlednil. Je potřeba si uvědomit, a jsem ráda, že jsem tady zde na půdě výboru ITRE, že v energetice všechno souvisí se vším. A nefunguje-li vám jeden prvek, zhroutí se vám celý systém. Zdá se mi, že zpravodajové v zimním energetickém balíčku, a to se týká i jeho dalších částí, tohle prostě pořád nepochopili. Ani rada nás do projednávání nařízení o zprávě energetické unie netlačí, Bůh ví vůbec, kdy se k tomu reálně dostane. Náš stav, právní servis, za na, e, Právní servis i nás budou v září plně zaměstnávat projednávání dílčích dokumentů, které jsou však zcela kruciální pro návrh nařízení o zprávě energetické unie. Za této situace nehodlám podpořit projednávání tohoto nařízení v září. Domnívám se, že by bylo v celkovém kontextu velmi nezodpovědné a nevedlo by to k, k dobrému výsledku. Proto hodlám prosazovat posunutí projednávání na pozdější termín. Současný návrh nařízení je dle mého názoru uspěchaný a nedůsledně nedopracovaný. Předložená zpráva neřeší z těchto závažných problémů téměř nic a tlak na urychlené projednávání v tomto stavu je nebezpečný hazard nejenom s reputací Evropského parlamentu, ale se všemi občany Evropské unie. Děkuji vám. Mm, thank you, madam. It was a... Děkuji. Řečeno 6 minut. Dva zastínové stínové zpravodaje. Uh, eh, EFDD. EFDD. Kolega Dario Tamburano. Takže ITRA nemáme zastoupeno, ale kolega Pierre Nikola Edičeny z Envy by mohl mluvit za oba zpravodaje EFDD. Dobrá. Ano, naše pozice pana Tamburana a má vlastní je stejná. Máme to štěstí, že můžeme předložit jednu pozici ve vývoji výboru Envy a ITRE governance eh, energetické unie, což převážně znamená závazky členských států. Jako první mm, musí být tyto cíle závazné pro každý členský stát a nejen pro eh, eh, EU, tedy členské státy musí převzít za své emise zodpovědnost. A kromě toho si myslíme, že potřebujeme opravdový plán, který budeme brát vážně. žádné další eh, dotace, které půjdou do pevných paliv. Jestliže si opravdu přejeme mít energetickou unii, která se bude zakládat na eh, obnovitelných energiích, pak eh, musíme zastavit dotace do pevných paliv. A, já vím, že z komise stále říká, ano, členské státy si mohou zvolit sami svůj energetický mix, ale tohle je směšné. Obávám, chtěl jsem ještě dodat, že jsme velmi vděční za práci Um, pán, kolegu Tomes a Revasího a Chceme také posílit transparentnost a také eh, konzultovat um, občany, eh, když budeme mluvit o kvalifikačních opatřeních. To jsou opatření, která budou mít mm, lokální dopad. To je ta nejdůležitější část pro nás. Myslíme si, že členské státy eh, by se měly zavázat k tomu, že budou činit rozhodnutí, která pak ale budou zohledňovat i názor místních obyvatel. A ne, jak se to často stává, že by se místním obyvatelstvu něco vnutilo v energetické politice, k něco, co je vůbec neobohatí, ale co bude mít velmi silné, je to něco, co, mělo by to být něco, co bude mít silný dopad na všechny. A pak souhlasíme také s návrhem zpravodajů, Komise by měla eh, předložit takové posouzení eh, v, polo, v polovině eh, a to je zhrnutí našich hlavních příspěvků v této práci. Děkuji. Mm, děkuji kolego za vaše poznámky. Pan Jean-Luc Schaffhausen z ITRE není přítomen, ale paní Mirel Dorano z Envy také zastupuje ENF eh, e a mohla by pohovořit za oba. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já bych chtěl také poděkovat spolu s pravodajům za jejich práci. Jedná se nejenom o požadavky týkající se sledování a verifikace rámce, rámové, rámcové eh, dohody o klimatických změnách, ale 12. prosinec a nyní ty americké v Paříži a potom eh, americká reakce nás nutí k tomu, abychom sami také reagovali, protože v tuto chvíli naše opatření nemohou nahradit to, co bylo, při, co bylo přijato v době, kdy k tomu přistupovalo ještě také spo, při, přistupovaly spojené státy. Tedy stanování nových hodnot u obnovitelných zdrojů, tak tam je otázka, co je a co není obnovitelné. A tady třeba ještě také zkoumat eh, eh, určité aspekty. Avšak Eh, přesto určité věci, jako jsou třeba větrné parky, zůstávají i tam není. Ano, samozřejmě, eh, máte zde na jedné straně ekonomické náklady při budování takovýchto větrných parků a stejně tak nelze přehlednout eh, provozní náklady. A tady otázka, zda se jedná o obnovitelnou věc nebo ne. A stejně tak jedná se o věci, které jsou které jsou spojeny s pochybnami. Může to také zabít určité druhy ptáků a kromě toho to mají, má, určité rušivý, má také určitý vliv. A stejně toho je problém, jak to je s životním prostředím moře, pokud je tam toho příliš mnoho. Tedy je to velice nákladné. Co se týče fotovoltaiky a takto opatření, tak to je také předmětem sporu, protože ekologické komponenty nejsou vždy tak, jak se to říká. A stejně tak je třeba zde mít na zřeteli náklady na vyrobenou, na vyrobenou energii. A stejně tak biometan, eh, to je eh, věc, která dokazuje větší dopady na skleníkové plyny než CO2 a přesto musí být ta řešení vzájemně vyvážena a nesmějí mít dopady pouze negativní, také dejme tomu na naše na naše chovatele dobytka. Všechno toto jsou věci, které je třeba mít také na zřeteli. Děkuji vám. Ano, děkuji, madam, za vaše poznámky. Ehm, Byly to stínové zpravodajové. Mm, e, máme tady také, ale e, tedy zpravodaje a stínové zpravodaje jiných zpráv mm, z našeho ehm, čísla energetického balíčku a pak je tady seznam dalších řečníků pokud mohu předat teď slovo naší kolegyně paní Adinel. Ano, děkuji. Doufám, že to nebude, nebude jen oznamovat něco, tato diskuse už se rozjela a ráda bych s ní pokračovala. V tomto balíčku jak předseda Buzek řekl, máme ještě jiné složky, eh, které jsou velice silně propojeny s touto. A proto eh, bych chtěla eh, se obrátit na zpravodaje, například směrnice, která se týká obnovitelných zdrojů. Začnu s panem Jose Blanco López. Máte slovo, prosím. Děkuji vám. Za prvé bych panu Tomusovi a paní Rybazi chtěl poděkovat a pogratulovat za práci, kterou provedli. Avšak přesto bych chtěl poukázat na několik věcí, které jsem zde zaslechl. Klimatické změny musíme brát vážně. Dekarbonizaci ekonomiky. To, to není luxus, který bychom si dopřávali, je to nutnost. Tedy dodržování a sladění s pařížskými cíly a také s tím návrhem, který jsem formuloval jako zpravodaj pro obnovitelné energie, to je, může být předmětem zítřejší debaty. Ale to jsou všechny věci, které se vzájemně podmiňují a doplňují, protože je to zásadní prvek pro úspěch nového rámce, nového rozhodnutí, do kterého mají být zapojeny všechny členské státy. Musíme se podívat za konkrétní cíl eh, a musíme také zajistit investiční bezpečnost, investiční jistotu, plánovací jistotu a všechno to bude pokračovat dál tím, že se, bude provádět, že se budou provádět investice a další opatření. Důležité je, aby obnovitelné energie byly ambiciozní dokonce ambicioznější než je komise, tedy 35 ta energetická kvota do roku 2030 je rentabilní, proveditelná a ta cesta jde ještě za ní. Hovořím o důležitých věcech, jako je zdraví, pracovní místa, bezpečnost. V roce 2014 jsme konstatovali, jak nízké mohou být náklady, nebo byly náklady na, na opatření, která jsou dlouhodobě rentabilní. Tedy z toho, co jsem uvedl, mohu říci, že energetická politika a klimatické změny jsou dvě strany téže mince. V otázkách energie je zapotřebí, aby se přihlíželo k otázkám klimatických změn a v takovém případě půjdeme správným směrem. Uh, Děkuji, teď pan Karns zpravodaj pro New Market Design. Máte dvě minuty. Mnohokrát děkuji, bylo tady řečeno mnohé a já se chci vrátit k tomu, co říkal kolega na úplném začátku. To, co tady slyším, je, jak bych řekl, je to vlastně taková výzva po jednání v oblasti klimatických cílů. Je to bez pochyby velmi důležitý aspekt, ale jak to vidím, já myslím, že nejsem sám eh, z naší frakce, že energetická unie je více než tento pouhý aspekt. Víte, já jsem tady vyslechl všechny řečníky a připomněl jsem si, díval jsem se na stránky komise a všichni si to můžeme přečíst, že se jedná o bezpečnost, solidaritu a důvěru mezi trhy, že se jedná o integrovaný trh. Je to další aspekt. A spolu s tím je tam klimatické, jsou tam klimatické aspekty a tak dále. Je to otázka důrazu. Z našeho hlediska, pokud nebudeme stavět trhy na místo centrálního poskytovatele jistoty pro investice, což je další věc, kterou Klod zmínil, tak tomu jednoduše nedojde, protože trhy nenásledují ideologii, následují jistotu pro investory, rovné hrací pole. Odklonit se od dotací, eh, které pos poskytují distorze, ať už jsou to pak pevná poliva nebo obnovitelné zdroje. A my se nad tím musíme zamyslet a pochopit to, protože došlo během posledních let k revoluci. Technologie pro obnovitelné zdroje, solární a tak dále, jsou potom už konkurenceschopné a konkurují pevným palivům a tak dále. Takže je tady potřeba umělých dotací, ale ta už opadá. A na to bychom se měli zaměřit. Pokud e, vytvoříme rovné hrací pole, tak investice dorazí. Tyto investice budou v oblasti obnovitelných zdrojů. Tam jsou ty marže daleko větší, pokud se na to podíváte z dlouhodobého hlediska. Energetické podniky, které před 15 lety se zaměřovaly pouze na pevná paliva, si uvědomují, že tady jsou peníze. A já neargumentuji proti jednomu pilíři energetické unie, kterým je jednání v oblasti klimatu. Říkám, že ano, to je jistě jedna z oblastí, na které pracujeme, ale pokud trh nebude v ústředí, tak těchto cílů nedosáhneme. Takže spolu se všemi cíly, ty jsou v různých aspektech, můžeme o tom mluvit a na určité úrovni mohou být důležité, ale pokud nedosáhneme toho, aby se trh dostal do centra, tak nedosáhneme mnohého. Hmm, tak prosím, podívejte se, až budete mluvit na obrazovku a když jsou tam ty hvězdičky, tak už přetahujete. A pan Eckhart pro obnovitelné zdroje. Obnovitelná směrnice z hlediska Envy. Musím poděkovat panu Turmerso a paní Rivers za jejich zprávu, protože pokud e, se bavíme o obnovitelných zdrojích, tak tam je důležitá úroveň a jak ji dosáhneme. A to musím zdůraznit, protože mluvíme o jistotě pro investory. Ano, trh je zásadní, ale představa, že investoři přijdou jenom mm, proto, že to takto řekneme, je poměrně naivní. Oni potřebují jistotu, kam se Evropa ubírá. A jsou tady ale velké rozdíly mezi různými státy. My víme, že energetický trh je ale přeshraniční, takže je skutečně důležité, abychom investorům dali jistotu v tom, jakého směru Evropa nabere, protože na to investoři čekají. Tady není situace, kdy se nedostávalo investic. Je tady nedostatek jistoty a srozumitelnosti ohledně toho, jakým směrem se ubíráme. Obnovitelná směrnice byla důležitá pro rok 2020 a nejen pro cíle, ale protože poskytují členským státům jakousi orientaci, jít určitým směrem, určitým cílem. A to nastartovalo ten přechod a, a to by se mělo prodlužovat, mělo by to pokračovat za, pře, za rok 2020. Dnes je tady konkurenceschopnost, jsou tady změny, ale růst klesá klesla, protože dosáhnout 20% k roku 2020, to je navýšení 5% ročně a pak se navrhuje 1%, ale to je hloupé. Já jsem rád, že se o to také zpravodajové eh, snaží a kolega z SAD v oblasti obnovitelných zdrojů, tak společně budeme dělat to samé. Pan Rod, dvě minuty. Ähm, ich will nur auf einen, zwei Gesichtspunkte vielleicht konzentrieren. Chtěl bych se soustředit na dvě, na dvě otázky. Byl bych rád, kdyby mi sekretariát odpověděl v příštích dnech, zde je to v pořádku, že v tuto chvíli governance eh, stanoví tolik různých věcí, tolik různých bodů, eh, které, jsou, které potom budou upraveny v jiných směrnicích. Já to vůbec nevím, kde jsme, protože my diskutujeme o věcech, o skutečnostech, které jsou ale vyjasněné v jiných směrnicích. Je to vůbec možné před, změnit návrh komise tak, co se týče konverzky, že z toho vznikne umělé dílo, celkový politický program, který potom převezmou všechny ostatní programy. Je to vůbec myslitelné? Tady bych byl rád, kdyby mi to někdo vysvětlil, protože jinak nemůžeme pracovat na jednotlivých spisech, nebo tě naopak to musíme zastavit, protože pokud v tuto chvíli předepíšeme něco, co potom bude přetušovat obsah všeho ostatní, ostatního. A dále, je to vůbec přípustné, abychom do té míry zasahovali? Pan paní kolegyně tam zmínila jednu věc, to je otázka flexibilita nebo role členských států, otázka energetických mixů. Je to tedy možné, abychom vůbec nějakým právním nástrojem toto zrušili? Má smysl něco takového vůbec dělat? Já tedy nemohu pochopit, proč tento governance dostává tak významnou prioritou. Můžeme pracovat nad návrhem komise, můžeme to modifikovat, ale nemůžeme, totálně, nemůžeme to totálně změnit. Uh, Děkuji, paní Janda. Um, Děkuji. Vážení kolegové, řada věcí už byla vyřčena. velice zajímavé eh, mít dohromady lidi z ITRE a z ENVY, takže bych eh, to chtěla pojmout velmi stručně, mám jenom dvě minutky. Chtěla bych se soustředit na pár politických eh, aspektů. Za prvé, k tomu, co říkal pan eh, Karenc, já myslím, že je to řada cílů v čistém energetickém balíčku, ehm, ale pro naše politickou skupiny by mělo být eh, zcela jasné, že takovým zastřešujícím cílem je implementace COP21. Je to, eh, dneska máme horký den a mohlo by to být pro, nás, pro mnohé z nás výhodné. Když se podíváme na dnešek nebo včerejšek, tak vidíme, že ty eh, vlny horka budou do budoucna velice nebezpečné a nejenom ve zbytku světa, ale bude se to týkat také Evropy. Takže provádění eh, cílů z dohody COP z Paříže, to je jasný, to je čistý energetický balíček. Druhá poznámka. Tento energetický balíček čistý je balíček. A musíme zajistit, abychom abychom eh, si udrželi holistický přístup k tomu balíčku, abychom nehlasovali eh, rozporuplně. A proto ta složka governance je klíčem. Máme tady zastřešující věci a koordinaci všech těchto nejrůznějších cílů. A proto je důležité, abychom na toto nezapomínali a nedělali jen jedno nebo druhé, ale tak governance, governance je právě onou zastřešující legislativou. A proto si myslím, že rozpravodajové odvedli velice dobrou práci, je to dobrý začátek celé práce je důležité mít před sebou dlouhodobou perspektivu, nejenom 2030, ale také 2050 a pak se můžeme ohlédnout zpátky. To je dobrá cesta, to je dobrá zpráva. A strategický celostní přístup, ano, a pak ještě něco, co se mi opravdu moc líbí, to je nový přístup, ale je nezbytný, vytvořit rovnováhu mezi tím, co rozhodujeme v Bruselu a implementací v členských státech, ale udělat z toho dobrou spolupráci s našimi městy a regiony, protože tam budeme mm, prosazovat naši klimatickou politiku. Děkuji. Pan Líza. Ano, Líza. Ano, děkuji, paní předsedající. Mám radost z toho, že tady máme společné zasedání ITRE a ENVY. Celá léta jsem pracoval v obou výborech a teď už jenom v ENVY. A je vždycky hloupé, když pracujeme proti sobě, ale tady teď pracujeme společně. A to by mělo být takto častěji. Pro nás, pohledu Výboru pro životní prostředí, eh, dosažení eh, pařížských klimatických cílů je ozvláště důležité. A myslím si, že bychom se mohli podívat, jestli bychom nenašli jasnější formulaci. Eh, varuji však před tím, abychom byli příliš žádostiví. Ehm, totiž ehm, v Paříži se mluvilo o 1,1 stupni, ale když dosáhneme 2 stupňů, tak ehm, eh, už eh, bychom se na toto měli soustředovat eh, na podle tohoto cíle 80 až 95 to je ta horní část rozpětí, to má sma pravdu, tady by sektor elektřiny musel udělat více, ale z pohledu EPP je to extrémně důležité, abychom celou tu technologii utvořili vyjádřili neutrálně. I když obnovitelné energie eh, si, si velice vážím a ehm, eh, zasazují se za to, ale jestli do roku 2050 ještě tady nebudeme mít další technologie, to je něco, co dnes jen tak nemůžeme eh, rozhodnout. Ehm, přišli zase ehm, atomovou energii pro Německo? Ne, jsou tady jiné technologie, toto nechme otevřeno. Na Německo nechci žádnou jadernou, pro Německo nechci jadernou energii, ale jsou tu země, kde by to mohlo být ještě alternativou. Cíle 2030. Ty bychom měli přesněji popsat a popsat také toho, jak, eh, je to, jak to jich dosáhneme. Ale nemyslím si, že eh, z toho budeme mít národně závazné cíle. Proto bychom měli přemýšlet o jiných cestách, jako benchmarky, eh, milníky, indikativní cíle a postarat se zvláště o to, aby ti, kteří se, kteří se snaží, aby nebyli poté potrestáni, když se nedosáhne evropský cíl. Co se týče ještě na závěr cíle jedna věta. Myslím si, že bychom i tady měli být realističtí. Claude eh, mluví o 45%. Eh, to si myslím není úplně něco, co eh, můžeme brát vážně. My tady máme pozici parlamentu z roku 2014, i ENVY společně, to bylo 30% a EPP je trošku pod tím, ale 45% to je mimo realitu a proto si myslím, že bychom měli hovořit o realistických cílech a zvážit si, jak to zvládneme. Děkuji. Děkuji, Děkuji pane Lízo. Paní Děkuji. Budu mluvit stručně, nechci reprodukovat a argumentaci kolegů z politické frakce. Ale ráda bych řekla, že potřebujeme nástroje. Nástroje, které jsou zapotřebí z důvodu rozdílu mezi zeměmi, variabilitou. Propojenost je zásadní a hraje velkou důležitou roli do mnoho důležitých aspektů. Je to zásadní, abychom posílili bezpečnost interní energetický trh, abychom eh, splnili cíle, o kterých jsme se roz, jsme rozhodli v rámci klimatických úprav. A musíme najít způsob, který nám pomůže zajistit realitu propojenosti, protože by nebylo možné někdy pro tyto státy, které to ovlivňuje, plnit cíle na rok 2020 nebo 2050. Já k tomu pošlu pozměňovací návrhy. je to důležité pro mnohé země, po Baltí, Polsko a tak dále. Děkuji. Pan to. Grazie Presidente, sono già state dette molte cose, io intervengo per... Eh, děkuji, pane předsedo, už to bylo, paní předsedkyně, už to bylo řečeno velice mnoho. A hlásím se, že bych chtěl říci, že, že ty zpravodaje v zásadě podporuji. Souhlasím samozřejmě s tím, že cíle klimatických, energetické cíle a klimatické cíle musí být nasměrované na rok 2030 a stejně tak COP21 v Paříži. A kromě toho je třeba také konstatovat, že se jedná o energetický přechod. Ale musím také říci, že zvýšení cílů pro obnovitelné energie, jak to, před, jak to uvedli zelení kolegové, tak to vede k problémům. A ty je třeba mít také na zřeteli. A kromě toho by to mohl být předmět jednání, ale rozhodně ne bod, ke kterému se dostaneme. V současné době uvádíme do procesu meziinstitucionální jednání a současně třeba postupovat samozřejmě že úkolem parlamentu je, aby stanovil cížerostivé cíle, ale to, co nacházíme v tomto nařízení governance, tak to musí také být v souladu se sektorálními předpisy. Například to našem pracuje Blanco López. A samozřejmě je třeba tady dosáhnout kompromisu, které budou mít velkou důsažnost. Chtěl bych ještě jednu věc říci a souhlasím s tím bodem. Je to to, co řekla paní kolegyně Griffin a kolega Zorino, který je tady vedle mě. Totiž chtěl bych zdůraznit to, že je třeba vytvořit evropskou iniciativu pro zaměstnance a pro obce tak, aby energetický přechod mohl být také pozitivně utvářen z hlediska pracovních míst. Kromě toho je třeba involvovat do toho také obce a je třeba je také chránit, pokud by byly příliš dotčeny dekarbonizací. Kromě toho je třeba dosáhnout plné transparence a srovnatelnosti národních plánů, co se týče doporučení komise. Tak, aby pak každý aktér také přijal, mohl přijmout své závazky. Tedy domnívám se, že zde bychom měli postupovat poněkud žádostivěji. Ano, děkuji vám. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Halo, je to slyšet? Teď je to slyšet? No, here, tak, kdybych... Merci Tak děkuji za slovo. Tady je kartička někoho jiného, tak já se omlouvám. Eh, myslím si, že se bavíme o věcech, o kterých technicky tady nepadlo ani slovo. Takže sice je hezké, že je přijato politické rozhodnutí, jsou nějaké cíle, které jsou z Paříže, ale politické rozhodnutí bez technického základu je špatné rozhodnutí. A zatím celý ten balíček, včetně zprávy, o které diskutujeme, se zabývá politickou stránkou věci, vůbec se nezabývá tím, co je reálně možné. Eh, různé dotace v současné době na obnovitelné zdroje naprosto deformují trh s energií a nedávají žádné tržní impulzy. Proto se také nic velkého v oblasti zdrojů nestaví. Německo například je krásný příklad toho, jak deformovaný trh nedává impulzy k tomu, aby se propojil sever, a východ, západ vysokonapěťovými linkami. Prosím, to souvisí s tímto balíčkem velmi úzce. Emise metanu, to tady už jeden z kolegů říkal, jsou daleko horší než emise kysličníku uhličitého z hlediska skleníkového efektu a my se jim vůbec nezabýváme, protože to je za hranicemi našeho obzoru. Větrníky a fotovoltaika, pokud skutečně má stát dále být zodpovědný za zásobování energií, a to bude muset být, přes všechny ty věci, které jsme tady slyšeli, tak musí mít náhradní zdroje, protože vítr ve střední Evropě fouká jednu třetinu časového fondu a někde na severu možná 70 Co v těch 30 zbylých? Zhasneme? Skončíme průmyslovou výrobu? Takže to by mělo být zachyceno i v tomto balíčku. Bez toho ten balíček je bezubým politickým hloupým rozhodnutím. Pokud máme držet stabilní frekvenci a napětí, tak bez tradičních zdrojů založených na Karnotově cyklu se neobejdeme. Němci to dokázali. Němci provozují některé bloky na uhlí jenom proto, aby udrželi frekvenci a napětí v síti. A jestli můžu ještě poslední, Náhradní zdroje a místa spotřeby musíme mít propojená sítí. A za to musí být odpovědný stát, nikoliv někdo v komisi. Děkuji. Thank you, Madame Ayuso. Děkuji, pana, paní Ayuso. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych pouze něco připojit k tomu, co bylo řečeno. Ty cíle jsou v pořádku, ale ale, ta, ale nemůž, nemůžeme, us, nemůžeme uschovávat ten proud podobně jako vodu. Ale máme ale pro, pro roce 2021-2 bylo už nalezeno 20%. To znamená, je to povinné, není to povinné. Pokud dosáhneme cílu, tak můžeme popsat papír, kolik chceme, ale nikdy nebudeme mít energetický vnitřní pruh, pokud se nedosáhne cílu, protože energie, která se produkuje, tak to není možné jen tak prostě někam strčit. Děkuji vám. Děkuji a teď se obrasím na komisi. Paní Richards. Máte dvě minuty. Pochopitelně jsem velice ráda, že jsem se mohla obrátit na vás, abych eh, si promluvila o tomto návrhu. Je to součást mm, energetického balíčku pro čistou energii který byl předložen minulém roce. Mluvili jsme o Paříži, proto tady máme společný výbor, tady mám také kolegy z klima, je to jeden aspekt, ale pochopitelně nám jde o to, abychom přešli také k čistější energetice a abychom posílili tento sektor, zvýšili počet pracovních míst, abychom rozvinuli inovace a dosáhli pokroku. Proto ten balíček governance je zásadní pro je to otázky rozvoje a pokroku. Vaše eh, připomínky jsou velice zajímavé a zprávu zpravodaj jsme převítali. Z hlediska komise je velmi důležité zachovat ambice v tomto návrhu. Je to velmi důležité musíme na to nadále tlačit, a což to také má souvislost s tou závaznou šablonu pro národní plány, dlouhodobý strategický přístup a opatření, pokud by nedošlo naplnění všech cílů. Takže v tomto ohledu rádi budeme pokračovat s vámi s cílem toho, aby EU dosáhlo cílu energetické unie, cíle pro rok 2030 a mezinárodní závazky. Takže regulace by měla pomoci dosáhnout těchto eh, cílů. Spolupředsedové už několikrát zmínili, že to je velmi důležité v kontextu tohoto celého balíčku. Máme tady osm legislativních aktů, které se předkládají eh, cíle, jsou identifikovány v těchto sektorálních aspektech a myslím si, že je důležité si říci, že je třeba mít uh, propojenost mezi všemi jsou částkami holisticky. Na to tady už také došla řeč. Bylo by dobré se se dohodnout na ohledně balíčku, ohledně hm, ambicí pro rok 2030 a také národní lineární trajektorie. To je velmi důležité, abychom zhodnotili pokrok pozice parlamentu bude zásadní v tomto ohledu. Další aspekt, který už jsem zmínila, je holistický přístup. Ještě jednou to zopakuji. No, národní plány musí pokrýt všech pět rozměrů energetické unie. Jsou tady projekty zajímavé pro EU, to je věc, o které bychom chtěli mluvit podrobněji. Pak tady je propojení s, in, s jistotou investorů, energetickou bezpečností. To je pravda, chceme povzbudit větší soukromé investice do těchto sektorů. Byli jsme svědky velkých změn, ke kterým došlo před několika lety, v posledních několika letech a chceme posílit transparentnost a předvídatelnost pro investory a posílit konkurenceschopnost EU v energetickém sektoru a dál. Dále možnosti podle článku 13 posílit ambice v rámci pánu. Posílení to je jediný možný aspekt. Dále podpora silné regionální spolupráce. Regionální spolupráce není stejná pro všechny. Každý regionální aspekt propojenosti se liší podle povahy regionu. Je to inkluzivní proces, který sebou nese zapojenost parlamentu a všech aktérů. Všichni jste to zmínili. Je nutné to nadále opakovat, o to víc zde důležité pro všechny aktéry, ti se všichni musí eh, účastnit eh, rozhodovacího procesu, abychom eh, zajistili demokratický dohled. To jsou hlavní prvky návrhu. Dále máme energetickou chudobu, role občanů, konzultace se zainteresovanými stranami, růst a pracovní místa. Členské státy musí poskytnout ambiciozní plány, zapojení aktérů. Budeme se těšit na diskuse se všemi z vás, ale musíme na to nadále tlačit, vyvíjet nátlak, aby to bylo co nejrychlejší. Děkuji, omlouvám se, že jsem trošku přetáhla. Teď eh, pan Bergman za DG Klima snad dodržíte tří minutovou hůtu. Ano, pokusím se z naší strany. Je důležité zdůraznit integraci mezi energetickými aspekty a klimatem. To jsme toho svědky jak zde, tak v radě a v občanské společnosti a pochopitelně také s Paříží. Máme tady v tom kontextu návrhu governance hodně dobrých nápadů, ale už to samo sobě je velmi ambiciozní, je to poprvé, kdy něco takového předkládáme, proto je strašně důležité, abychom se drželi klíčových podnětů abych zmínil několik věcí, které tady zazněly. Dlouhodobé plány, dlouhodobé strategie po plánech. Možná to není logické, ale je nutné mít tyto plány včasně, protože musí dojít na implementaci Paříže, to bude trošku déle trvat. Strategie musí být konsistentní a ta práce je dlouhodobá. Tyto plány, tyto strategie musí na sebe navazovat, musí se vzájemně podporovat. Ty plány se musí aktualizovat každých pět let, abychom zohlednili dlouhodobou strategii. Z tohoto hlediska eh, nám ze zprávy vyplynuly některé dobré myšlenky, ano, klima, to je třeba posílit a také nulové emise k roku 2030 trošku je to možná předčasné, protože práce v komise v členských státech začne na základě hodnocení a konzultace aktérů a hodnocení dopadu. A v tomto kontextu je možné také si říci, že jedna a půl je důležitý cíl, ale také IPCC musí přijít s tímto v roce 2018 a musí to zohlednit před dalšími rozhodnutími. Dále eh, střednědobé strategie. Ano, emise jsou důležité v souvislosti se skleníkovými plyn, plyny. ETS a effort sharing eh, toto pokrývají, emise se musí snížit, to je jasné z hlediska několika aspektů, ale separátní strategie možná není nutné. ETS, to tady padlo ze strany jedné kolegyně, že to není příliš viditelné. Ano, ETS má vlastní systém řízení, je to velmi silný eh, ekonomický nástroj a návrh je takový jasně, že děláme to, co už eh, máme k dispozici, ale je tady propojení s vládou z hlediska politické a z hlediska eh, příjmu, které mm, vyplývají z aukcí. Tak doufám, že jsem dodržel tyto tři měs- eh, minuty. No, měl jste vykázat solidaritu a mluvit pět minut. Děkuji, pane Trumse. A příště už dáme slovo pouze paní Rivase. Dámy mají přednost. Já jsem chtěl poskytnout detailnější odpověď, ale myslím si, že kolegové už mají hlad. Tak to pojmu stručně. Za prvé, dnes mi asi dostal největšího komplimentu vůbec od někoho z EPP. Eh, celkové umělecké dílo Gesamtkunstwerk. A mm, eh, je trošku škoda, eh, že už kolega odešel, protože to je přesně to, co chci a co musím dělat. Governance znamená vytvářet celkové dílo, jak dostat Paříž, Eh, k nám. A to je možné pouze tehdy, když budeme mobilizovat miliony občanů v Evropě. Takže toto je ono, Gesamtkunstwerk. A děkuji za tento kompliment. Mimochodem, pan Karinc mluvil o tom, že to je příliš mnoho klimatických změn. Víte, kdo je o ním člověkem, který nedávno nám pro, pro evropsk, do evropské politiky eh, dal největší kompliment po naší politice 15 let pan Putin. Eh, Rusko před dvěma týdny zveřejnilo novou, nový ekonomický dokument do bezpečnosti a v tomto dokumentu je celý odstavec, který se týká největší hrozby eh, pro ruskou ekonomiku. A to je energetická účinnost v Evropě a zelená technologie. Pan Putin konečně uznal, že to, co tady děláme, mění geopolitiku. A je mi líto, ale největší eh, energetická bezpečnost v Evropě znamená se pohybovat ještě rychleji v oblasti energie a energetické účinnosti a pohybovat se ještě rychleji v obnovitelných energiích. To je to, co eh, bezpečnost, eh, budeme mít bezpečnost v energii. Je to také geopolitická bezpečnost v Evropě. Zajímavé je to, že na globální úrovni e, jsou to technologičtí lídři Evropy, Číny a Indie, kteří získávají tento e, běh, tedy vyhrávají tento běh, e, než ti, kteří sedí na, robě, na ropě. Ale tito lidé sedí na ropě a tato ropa už nemá žádnou hodnotu, nemá už, kde stojí 100 euro ne, no, za barel, ani 40 nebo 50. A to proto, že jsme byli tak zatraceně dobří v posledních deseti letech, protože měníme geopolitiku v náš prospěch. Jeden trh. Je škoda, že pan Karin už odešel. Kdyby španělští kolegové volali po nějakém kabelu mezi Španělskem a Francií, tak vám mohu říct, že eh, trh nedodá takový kabel, který propojí eh, Španělsko s Francií. Pokud pan Karin si přeje eh, plněhodnotou tržní ekonomiku, tak bychom měli říct jejich španělským kolegům žádné kabely ze Španělska do Francie. A pokud pan Karin si chce jenom, přeje jenom trh, tak je tu následující otázka. Ropa a plyn budou velice levné. Ale jak si myslíte, bude pak financována tato rekonstrukce v Evropě? Jenom pomocí trhu ne. Nenalhávejme si nic. Musíme k tomu přistupovat vážně. Budeme potřebovat veřejné peníze, miliardy soukromých prostředků eh, do velmi sofistikovaných, organizovaných, plánovaných institucionálních aranžmá, tak, aby se nám ta renovace podařila. A dobrá zpráva je, že máme tady biliardy, mm, mm, které protože právě v tomto týdnu finanční trhy se ukázaly být ochotné, připravené jít do obnovitelné energii mm, 3, 4 nebo 5 úroku, úrokový sazeb. Poslední poznámka. Děkuji, za, děkuji že DJ Energy. Myslím si, že eh, to všech uvádíme v pohyb. A pardon, eh, omlouvám se DJ Climate. Mohli byste prosím DJ Climate Eh, nám říci, čeho jste dosáhli za posledních deset let. Mohli byste prosím eh, jednoho dne začít přemýšlet o tom, jestli celý tento systém ETS, mm, jak, jak, jak se soustředuje, na co se soustředuje. Vy, DG Climate, říkáte, že bychom měli uh, se uvolnit a nebýt tak ambiciozní do roku 2050. Poslouchejte, vraťte se zpátky ke svým vlastním domácím úkolům a mohu vám říct, že pan Kaněte dnes je daleko progresivnější než vy a pan Dalbeke dohromady. To je pravda. Máme tady mm, politické aktéry, kteří jsou vůčími osobnostmi, jste se měli e, stydět. To je to, co se, řík, se říkalo dnes ráno. Že jste tak negativní, tak negativně se stavíte k celému tomuto pokroku. Já jsem se snažil to organizovat, snažil jsem se v roce 2015 e, e, snažím se dát dohromady tyto ambice. Promiňte, ale ono pršelo v, v antarktické oblasti. Vraťte se k racionální úvahám. Nikdy ne, tam nepršelo. Pokud tam bude e, pršet, tak to bude znamenat, že e, budeme blízko tomu, toho okraje, protože když bude pořád e, tam pršet, bude to znamenat, že ledovce budou rozstávat. Tak já už nechci žádné úředníky z DJ Klima, aby mi říkali, že bychom se měli uvolnit a být v klidu. To je naposledy. A mohu vám říct, pan, že pan Kaněty je na mé straně. Klore, promiň, ale začni se prosím chovat disciplinovaně, protože tady máme něco jako typická pravidla, rádi bychom se jich drželi, chceme držet časovou osu, měl si spoustu, měl jste spoustu času hovořit, takže je mi líto, ale musel jsem vás přerušit. Děkuji. Už jsem vše řekl. Děkujeme, byl jste velmi úspěšný. Gratulujeme. Adina. Ano, děkuji. A tím jsme vlastně ukončili eh, seznam řečníků na dopoledne. Leda, že by někdo z DG Klima chtěl reagovat na ten útok. Ale bylo to namířeno na pana Beckmana. Ano, chcete něco říct? I mean, I já myslím, že pokud se pan Turmes tak myslí, tak ehm, chci říci, že DJ Klima určitě všechny tyto věci bere velmi vážně, vážněji než kdokoliv jiný a Máme tady ETS, máme tady další babalíček. Ehm, máme 2050, velice tvrdě jsme na, proto pracovali. Ehm, pracovali jsme na tom, abychom z našich strategií v střednědobých udělali ještě ambicioznější strategie, než je tomu dnes a musíme pracovat běžným způsobem, posuzovat všechny ty prvky, ale to neznamená, že bychom měli práci zpomalit. Naopak, měli bychom ji urychlit a plně souhlasím s tím, že všechno to, co se teď děje, eh, že pan Kaněte to říkal, my, my jsme odhodlanější, i to, co udělal Trump, tady jsme ještě více odhodlanější dělat věci rychleji a měli bychom v tom pracovat všichni. Ano, děkuji. Já tady eh, zastupuji formálně výbor ITRE, a proto bych rád řekl eh, kolegům z Evropské komise, že ne všichni ve výboru ITRE eh, jsou stejného názoru, jako to, co říkal pan Turmes. Takže bychom měli podělit to naše názory a měli bychom možná se být umírněnější v našich diskuzích. Určitě by byl výsledek pak lepší. Ale teď bych chtěl požádat své kolegy z ITRE nejprve, doufám, že jste nepřišli veškerou svou energii, protože ve tři hodiny začneme s dalším zasedáním a setkáme se s našimi komisaři, kteří spolupracují v oblasti výzkumu, interní vnitřní trh a tak dále. Takže tři důležitá setkání s našimi komisaři. Začínáme v 15 hodin. Rád bych vás všechny eh, pozval, děkuji vám paní kolegyni předsedkyně Envy. Můžete ukončit naše zasedání, chcete-li? Ano, chtěla jsem jen říct, že plán který jde o 27. E, e, červen a předkládání pozměňovacích návrhů a 11. E, září se koná zasedání v Štrasburku o 19 hodin večer. Děkuji vám, panu Buskovi, vážení kolegové, uvidíme se poledne.